Good morning. Let's retake the agenda for the day. Eh, dobré dopoledne, vrátíme se k našemu programu jednání a podíváme se na bod číslo 12. To je akt o digitálních službách týkající se firm fungujících eh, online. Pane Volkene, chcete se chopit slova? Ano, děkuji. Děkuji za tu pauzu a vystoupím německy. Omlouvám se za to, takže vás poprosím, abyste se nasadili sluchátka. Ja, vielen Dank. Ich denke, dass wir uns alle hier... Děkuji, já myslím, že se tady všichni v místnosti shodneme na to, že Digital Services Act je jeden z nejdůležitějších politických projektů v tomto volebním období. A počet výborů, které projednávají, nebo budou muset projednávat různé legislativní návrhy, které s tím souvisejí, ukazuje, jak vážně to, tyto otázky eh, tady bereme, které souvisejí s digitální budoucností. Myslím, že to nám nabízí příležitost eh, se podívat na právní otázky spojené s implementací této legislativy. A týká se to hlavně regulace internetu, zajištění práva, ale také, a to je stejně důležité, je to zajištění základních práv občanů, ale eh, stejně tak to platí i pro firmy. V naší eh, zprávě máme naplánovaný velmi ambiciozní harmonogram, jsme pod velkým časovým tlakem a to proto, že ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku by Evropská komise měla přijít s formálním eh, návrhem legislativy a proto musíme bezodkladně zahájit konzultace z všech zainteresovaných stran, tak, abychom mohli komisi přispět taky svými návrhy a proto už na příštím zasedání eh, našeho výboru se má konat slyšení za účasti pozvaných eh, expertů tak abychom mohli ten návrh zprávy 21.4. projednat eh, tady ve výboru do 14. Eh, července, tedy do konce, eh, nebo před prázdninami do konce tohoto poletí bychom to měli odhlasovat, tak aby to mohlo jít září na plenární zasedání. Doufám, že všichni k tomu budou přistupovat konstruktivně, je to opravdu Eh, velmi ambiciozní časový eh, plán, ale myslím, že by to bylo vhodné, abychom ten legislativní proces eh, mohli provádět co nejlepším způsobem. Dnes bych chtěl ještě využít tuto příležitost proto, abych se vyjádřil k příspěvkům kolegů, abych eh, z toho vypíchl dvě nebo tři věci, které mě osobně přijdou nejdůležitější, protože máme hovořit o například eh, nezákonném obsahu na internetu, o fungování platform, o ručení nebo odpovědnosti eh, jednotlivců za určité věci a v minulosti se ukázalo, že tyto věci jsou velmi kontroverzní a mm, Často chybí koncenzus v těchto základních otázkách a proto bych navrhoval, aby v otázkách odpovědnosti jsme začali eh, o tom diskutovat co nejdříve a abychom se také podívali na otázku, na otázku financování platform na internetu. Často ta odpověď je, že platformy vydělávají peníze prostřednictvím reklamy, ale to eh, tak jednoduché to není. Měli bychom se také zabývat otázkou, jestli by tady neměli, eh, neměla být dodržována nějaká základní etická pravidla, protože jde také o určitou společenskou roli, o obsah, který eh, je společensky nepřijatelný nebo dokonce trestný a kolikrát může být eh, tyto etické věci zneužívány pro výdělek. A proto je nezbytné, abychom tady na právním výboru tyto otázky projednali. Potom jde o algoritmy, které mohou upřednostňovat eh, určitý obsah, který eh, je nejatraktivnější nebo nejvýdělečnější, což je samozřejmě problematické z pohledu společnosti. Eh, jde potom o to, že některý obsah se úplně zmizí eh, ze zřetele a eh, tím bychom se také měli zabývat, protože v určitém případě se nevyplatí nějaký obsah vůbec prezentovat na internetu a tím pádem se nedostane k uživatelům. A dále je to naprosto centrální otázka transparentnosti. Teď hovoříme o také bílé knize Evropské komise, která by měla brzy být zveřejněna. Tam jde o eh, zejména transparentnost a dnes odpoledne budeme mít také příležitost eh, o tom diskutovat. A já si myslím, že transparentnost by měla sloužit nebo také proto, abychom věděli, který obsah je upřednostňován, jak s ním souvisí uváděná reklama, a například i, e, jak se to potom promítá do politiky, protože i politická reklama se na těchto platformách objevuje. A jde tedy o také závaznost těchto pravidel i o e, další pravidla, když hovoříme o regulaci, včetně i pravidel pro fungování databáze těchto platform. A potom jde o mazání likvidaci toho obsahu, který eh, eh, justiční systémy shledají eh, nezákonným nebo trestným. Platformy by měly umožnit něco takového, ale neměly by to provádět ze svého vlastního rozhodnutí. Musí tady se dohodnout na základním přístupu k tomu, jakým způsobem bude právo aplikováno v praxi. To by nemělo být ponecháno na uvážení platform. Eh, také vzhledem k tomu, že chceme, aby internet eh, fungoval svobodně. A potom eh, jde o všechny tyto postupy, které by k odstraňování měly, obsahu měly vést. Tady je potřeba zohlednit celou řadu procesních věcí, které by měly platit stejným způsobem online, jako i pro ne, tu oblast, která není online. A to s tím čím vším souvisí lhuty, které se musí dodržovat a o mechanismy, které by měly zabránit zneužívání těchto eh, postupů. Těch věcí je samozřejmě eh, ještě celá řada, například eh, smlouvy nebo podmínky pro užívání těchto platform, Měli bychom eh, se podívat přesně na to, co nám říká mezinárodní právo soukromé a využít eh, ty možnosti, které tam již eh, existují, proto abychom pro uživatele zajistili co největší jasnost. Možná bychom měli využívat i ten mechanismus smart contracts, tak aby tyto smlouvy vyhovovaly určitým základním požadavkům a aby uživatelé mohli mít jasno o tom, co eh, přesně eh, podepisují nebo jaké smlouvy uzavírají, ale také existují možnosti eh, vypořádání nebo alternativního řešení sporů, které z toho budou vyplývat. A dále si myslím, že bychom měli prosadit celou řadu těchto základních aspektů, jinak by to byla kapitulace z naší strany. Eh, těším se na příspěvky všech kolegů, těším se na naší spolupráci. Je mi jasné, že u každého z těchto bodů se určitě hned nezhodneme, ale musíme také mít na paměti, že i ostatní výbory eh, k tomu budou chtít přijmout svá stanovisko a bylo by dobře, aby na závěr celého tohoto procesu v parlamentu z toho vyšlo určité konsistentní stanovisko, které se potom promítne eh, do práce komise. Myslím, že jsem maximálně využil řečnickou dobu a těším se na vaše komentáře. Thank you very much. Děkuji, pane Volké, pane Jose, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se přihlásil v první řadě, abych eh, tady zastoupil našeho stínového zpravodaje, který dnes eh, být eh, nemůže. Samozřejmě se těší na spolupráci s panem zpravodajem. Pokusím se potom ještě osobně zareagovat po té, co tady přečtu jeho stanovisko. Je to v angličtině. Eh, od pana Sajera, eh, tedy ten tady dnes eh, nemohl být přítomen. Takže pan Sajer oceňuje tento návrh Evropské komise aktualizovat pravidla pro digitální platformy služby a výrobky o nové digitální služby. Multiplikace a diverzifikace digitálních služeb, právní roztříštěnost a problémy s prováděním legislativy v členských státech znamenají, že eh, ta reforma je skutečně aktuální. Řada stávajících pravidel ve stávajícím rámci zatím nebyla uspůsobena během posledních 20 let žádným způsobem, takže už neodráží technický, sociální a ekonomický pokrok, ke kterému došlo v oblasti služeb a tom eh, v celém tom životním eh, cyklu, ať už jde o smlouvy, reklamu, odpovědnost a tak dále. Diskuze o ustanoveních o odpovědnosti v rámci směrnice o elektronickém obchodování znamenají, že musíme být opatrní. Je třeba zajistit, eh, aby evropská ekonomika ve své různosti mohla ehm, být založena na dobrých pravidlech. Takže jakýkoliv nový rámec v oblasti digitálních služeb do budoucna musí být eh, kvalitní i pro malé a střední podniky, startupy a musí tedy obsahovat eh, úměrné povinnosti a také eh, pojistky pro všechna odvětví nové digitální služby, respektive akt pro digitální služby, musí odstranit případné překážky při poskytování digitálních služeb, ale zároveň zajistit odpovědné a nediskriminační chování platform, které je v souladu s evropskými hodnotami. Zároveň nové povinnosti pro platformy musí být přiměřené, také jasně definované, tak abychom se vyhnuli zbytečně administrativní zátěži a omezování. Také se musíme vyhnout tomu, že bychom znovu otevírali diskuzi, která byla nedávno uzavřena o souvisejících politických oblastech. Je tudíž velice důležité, aby jakákoliv změna byla vždy eh, vyváženým způsobem nastavena, abychom vzali v potaz roli platform, význam malých a středních podniků v Evropě a zároveň ochránili svobodu digitálních služeb a komunikací. To byl tedy eh, příspěvek eh, stínového zpravodaje pana Šajera a teď bych k tomu rád ještě připojil jednu nebo dvě poznámky za sebe osobně, pokud mi to dovolíte. Rád bych ještě jednou vyzval pana zpravodaje, aby se zamyslel nad tím, jestli ten eh, nový eh, Digital Services Act neměl mít formu eh, nařízení. A to proto, chceme-li mít skutečně jednotnou úpravu pro vnitřní trh, tak si myslím, že by to bylo nejvhodnější, protože by to zajistilo tu jednotnou aplikaci bez přeshraničním měřítku. A to je jedna věc, na kterou jsem tady chtěl ještě předložit do diskuze a e, měli byste v tom určitě větší podporu pro to, aby e, tato legislativa byla e, seriózně brána na celém trhu, aby nedocházelo k jejímu obcházení. Tím bychom vyslali signál, že chceme skutečně efektivní úpravu na vnitřním trhu. A moje druhá poznámka se týká mm, toho, jak tady dosáhnout vyváženosti mezi tím, aby existovala určitá odpovědnost nebo eh, povinnost eh, přistupovat eh, k určitým věcem s patřičnou péčí, ale současně nebránit dalšímu rozvoji těchto služeb. Ta vyváženost a rovnováha je samozřejmě se bude hledat velmi obtížně, ale já si myslím, že bychom k tomu měli přistupovat kreativně a neustále potřeba mít na paměti, že pro ten eh, návrh zákona potom musíme získat i většinu a když se to všechno zohlední, tak bychom měli dospět ke zdárnému výsledku, který si určitě všichni přejeme. Thank you very much, Mr. Boss. Děkuji, pan Sankanelli. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také eh, poděkovat panu zpravodajovi za jeho prezentaci a chtěl bych teď rozdělit eh, svůj příspěvek na ty procesní věci, eh, o těch hlavních bodech, které komise v Bílé knize přislíbila, že se potom objeví v tom legislativním návrhu, který by měl přijít na konci tohoto roku a pan zpravodaj správně Eh, říká, že bychom měli zorganizovat naši práci eh, a to například tím způsobem, že v březnu eh, budeme mít slyšení k těmto otázkám a to by mělo vést k tomu, aby se náš výbor dohodl na těch hlavních rysech této legislativy, protože kromě politické příslušnosti Jde tady hlavně o to, aby toto téma, které se týká vnitřního trhu, eh, vyhovovalo celé řadě dalších eh, zainteresovaných stran. A já se těším na eh, naší spolupráci v této oblasti. Ale teď mi dovolte, abych se vyjádřil také k obsahu. A je evidentní, že po tom slyšení, které by se mělo konat v březnu, by každý z nás Eh, měl navrhnout určitou, určité iniciativy, určitý způsob, jakým přistupovat k tomuto tématu a všichni bychom se měli řídit tím hlavním principem, což je zohlednění eh, občanských svobod, transparentnosti a uživatelské vstřícnosti. Ale také eh, bychom měli zohledňovat aplikovatelnost těchto, eh, této legislativy, která by potom měla být schválena pro celoevropské prostředí a kterou budou muset provádět národní eh, úřady. Takže by to eh, měl být systém, který umožní všechny tyto věci zajistit na národní úrovni. A naše politická skupina se velmi ráda bude účastnit celého tohoto legislativního procesu a Samozřejmě velmi eh, rádi přijdeme s vlastními návrhy těm jednotlivým bodům. A v neposlední řadě se budeme chtít zaměřit také na ty etické aspekty. Pan zpravodaj už eh, hovořil o debatě, kterou bychom eh, měli vést dnes odpoledne na výboru a bude potřeba zohlednit také eh, tyto věci, aby byly v souladu vzájemně. Musíme si uvědomit, že náš výbor má zvláštní kompetence pro tuto oblast a vzhledem k tomu bychom měli na sebe převzít zodpovědnost za to, aby různé návrhy byly vzájemně v souladu. a umožnit tím, abychom přecházeli budoucnosti eh, k většímu využívání umělé inteligence a přitom nesmíme zapomínat na ty etické aspekty, aspekty související s odpovědností. Mistr Sankanelli. Děkuji, pane Askanelli a prosím Karen. Děkuji. Děkuji za prezentaci, děkuji kolegovi Temovi Fokusovi. Já nemohu hovořit německy, protože nehovořím dostatečně dobře, takže se musíte smířit s mojí angličtinou, ale chci vyjádřit souhlas s tím, co řekl pan Fas, že je třeba dosáhnout určité vyváženosti a dohody a já jsem zaznamenala, když jsem začala působit jako poslankyně, že lidé, když se hovoří o digitální problematice, mají tendenci se tvářit, jako kdyby to byla válka v zákopech, jako kdybychom nebyli schopni naslouchat argumentům druhých. A já doufám, že když začneme projednávat toto důležité téma, tak se podaří najít dobré, kvalitní řešení, které zohlední všechny pohledy na věc. Možná nakonec uvidíme, že naše názory nejsou až tak protikladné. Já jsem o tom přesvědčena. Jsou to témata, která vyplynula za posledních několik desetiletí a napovídá vše tomu, že se podaří takové dohodě dosáhnout. Digitální služby poskytované na platformách jsou tématem již po dlouhou dobu a musíme pamatovat na několik principů v rámci této debaty. Musíme chránit a udržet režim omezené odpovědnosti, což byla součást směrnice o e-commerce. Také musíme zachovat principy původu, to jsou právní principy, které se opírají o etické principy, o lidská práva a o nevněšování se státu do soukromých záležitostí. Cílem aktu digitálních služeb je nabídnout široký záběr ohledně toho, jak by měl na vnitřním trhu vypadat předpis o digitálních službách. Pokud chceme vnitřní trh tohoto typu, tak chceme, aby se stal globálním hráčem, stejně jako Evropská unie. A předpis, který by fungoval, by neměl upozorňovat na jednu jedinou platformu nebo jeden vyhledávač nebo jednu službu, případně obchodní službu. Měli bychom to uchopit mnohem obecněji. Měla by to být legislativa, která by byla dostatečně přesná, aby dávala úřadům a případně i soudní soustavě možnost vyhodnocovat jednotlivé případy na základě právních principů. To je základní princip ochrany základních svobod. Ale zároveň je třeba dosáhnout vyváženosti a snažit se o to, abychom nedosáhli situace, kdybychom neuměrně zatěžovali celý systém, kdy společnosti, které by poskytovaly služby, by případně byly zatěžovány neuměrnou mírou regulací. Pokud vypracujeme přesný legislativní předpis, tak poskytovatelé digitálních služeb budou mít lepší pokyny k tomu, jak tyto záležitosti řešit. Ale zároveň musíme nabídnout nástroje soudní soustavě, aby byla schopna eh, řešit případné problémy. Já mám několik dotazů na zpravodaje. Je zde několik zpráv k DSA a k definici oblasti působnosti naše kolegové ve výboru IMCO budou tuto problematiku řešit, budou to srovnávat s eh, oblastí působnosti toho, co se děje na tomto příslušném výboru. Zde se uvádí, že zpráva z vlastní iniciativy by neměla řešit pravidla směrnice e-commerce. A tak by mě zajímalo, jak to vnímá pan zpravodaj, jak vyvážit tyto požadavky při své práci. A také se chci zeptat, jak zapracuje etické aspekty nových technologií, jako je třeba automatické dohledávání obsahu nebo automatické řešení sporů na platformách, které používají principy umělé inteligence. K tomu se nepochybně dostaneme dnes odpoledne. Také se chci zeptat, zda ve zprávě bude nějaký postup pro hlášení a následné kroky, pokud to bude potřeba. Děkuji. Děkuji vám, Karan. Pan Bayer má slovo, prosím. Děkuji. Vážení kolegové, pamatujme na to, že navrhovaný akt o digitálních službách je jakousi reformou nařízení EU o platformách. Je to naše digitální prostředí. V tom se pohybujeme každodenně, když používáme digitální nástroje. A pokud komise plánuje směrnici e-commerce nahradit aktem o digitálních službách a podle informací, které jsme zatím obdrželi, se zdá, že jde o jakousi revizi oblasti působnosti, co znamená, že tam budou poskytovatelé internetových služeb, budou tam uh, reklamní subjekty, inzerenti, bude zde přísnější režim odpovědnosti, jako je ten, který se považuje za poněkud kontroverzní z hlediska autorského práva, pak zde bude úvaha na téma boje proti terorismu, budou tam filtry, to znamená, že automatizované filtry budou od nynějška povinností, pak se hovoří o spolupráci s veřejnou zprávou při eh, umožnění přístupu k osobním údajům a v neposlední řadě je zde úvaha o zřízení veřejného orgánu, který by byl jakýmsi kontrolním dohledovým orgánem nad fungováním všeho. Když se zamyslím nad tím vším, tak si říkám, že nejhorší výsledek by mohl být že by to byla jakási internetová policie nebo nedej bože internetová cenzura, že by se zde nahrávaly filtry, které by zajišťovaly porušování lidských práv. Myslím si, že to by mohlo nakonec ohrozit malé a střední podniky a nekomerční služby. A státní úřady by potom prolomily mlčenlivost, pakliže by eh, byli jakými se špiony fungování online v nejlepším možném případě a na to se musíme zaměřit, tam musíme směřovat, je situace, kdy špatně napsaná legislativa, jako například v Německu a v Francii, by byla nahrazena evropským režimem. Evropský režim by chránil svobodu projevu lépe, byly by zde uh, vazby mezi různými typy četování, což by zlepšilo možnost volby na straně spotřebitele, eh, hospodářskou soutěž na úrovni Evropské unie by tedy mohlo dojít k zajištění takovéto ochrany. Svoboda projevu, právo na soukromí, volba spotřebitele a globální internet, to jsou základní středobody Eh, všeho našeho směřování. Jak jsem říkal hned na začátku, jde o naše digitální prostředí. V něm se pohybujeme. A proto myslíme na to, že nás všichni budou sledovat při přípravě tohoto nařízení. A jedna z nejkontroverznějších diskuzí je ohledně nenávistných projevů na internetu. Musíme řešit, jak řešit tento problém neetického zneužívání internetu. Já myslím, že je třeba zkvalitnit kvalit, eh, dohled a kontrolu hlášení úřadům v případě nenávistných projevů, tak, aby mohlo dojít ke stíhání těchto činů, ale také pomoc poškozeným pomoc těm, kteří se snaží vystoupit proti nenávistným projevům. I to by zde mělo být zohledněno a projednáváno v rámci zprávy Timo Vokense a v rámci našich stanovisek, která se budou vypracovávat na půdě dalších výborů. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak formovat digitální budoucnost a s ohledem na svobodu projevu, volbu spotřebitele, lidská práva, právo na soukromí. Jak zajistit, aby existovaly etické principy, etické pokyny, které budou odpovídat našim základním eh, právům a svobodám. Děkuji, děkuji pane Vejere. Ještě než předám slovo zpátky panu Volkenovi, tak musím říct, že jak víte, tak v, ve čtvrtek zde bude komisař Hrejden Breton a je nepochybně nám vysvětlí, bude to velice zajímavé, jak Jaké plány má komise v tomto směru? V tuto chvíli se táží, zda chce komise vystoupit hned na místě, prosím. Děkuji. Já se jmenuji Parag Avaga a jsem pověřeným vedoucím na DG Connect oddělení pro digitální služby. Jsem velice rád, že jsem mohl zúčastnit této stručné diskuze. Dovolte mi několik krátkých poznámek. Jak už jste řekl, správně komisaři se dostaví ve čtvrtek a tak nechci předjímat, co zde zazní z úst komise, ale chci práci výboru na pomoci tím, že vás upozorním na několik dokumentů. Upozorním vás na přípravné práce, které proběhly na půdě komise. Vám to bude moci pomoci při vaší práci. Několik otázek, které zmínil zpravodaj o inzerci na internetu a transparentnosti, to je středobodem našeho zájmu v souladu s observatoří pro online platformy. To je propojení akademických odborníků a pracovníků komise a jejich týmu zaměřují se konkrétně na otázky, které zde zazněly. Tedy ta předběžná zjištění by měla být v Brzku k dispozici a možná bychom mohli eh, tyto poznatky eh, použít i pro vaše účely. Navíc budou probíhat různé workshopy, i to by mohlo být ku prospěchu věci. Za druhé bych rád řekl, že otázky týkající se inzerce a úpravy obsahu patří do našeho záběru zájmu. Rádi se s vámi podělíme o naše poznatky a zjištění, pokud eh, výbor bude mít za to, že je to ku prospěchu věci. Za druhé, jsou zde zajímavé otázky, které vyplynuly z se zprůchodnění možnosti kontroly a dohledu v případě nezákonného obsahu na online platformách komise. Jen abych připomněl, se vyjádřila hned v několika dokumentech v roce 2018, hlavně v doporučení o nezákonném obsahu. Tam jsou nějaké prvotní postřehy komise na téma, jak zprůchodnit interakci dohledových orgánů a platform. Na těchto platformách se dle těchto doporučení má uplatňovat povinnost ne, bezprodleně hlásit eh, všechny případy nelegálního obsahu. Samozřejmě to doporučení není žádným závazným nástrojem. My budeme v tuto chvíli pracovat na tom, že budeme ověřovat, do jaké míry tato opatření byla skutečně naplňována. A pokud mohu, tak bych ještě závěrem řekl pár slov k těm takzvaným inteligentním smlouvám. Je zde observatoř EU Blockchain, což původně začalo na podnět Evropského parlamentu. Vše bylo zveřejněno před několika týdny, objevily se zde zprávy k právním problémům v souvislosti s těmi takzvanými inteligentními smlouvami. My jsme velice rádi za tyto výsledky a budeme rádi, pokud budeme moci naše poznatky sdělit i poslancům a členům tohoto výboru. Já své vystoupení v tuto chvíli uzavřu a jen řeknu, že by se měla spustit veřejná konzultace připomínkové řízení od března. Pokud vše půjde podle plánu, vše by mělo být zahájeno v březnu. A jak již říkali někteří z vašich řad, Budeme se tomu tématu věnovat různými způsoby. Jeden z nich je právě veřejné připomínkové řízení. Budeme ovšem schromažďovat i názory dalších subjektů, kteří se ve věci angažují. Děkuji výboru za udělení slova a dávám ještě slovo kolegovi z DG Just. Já jen velice stručně čas eh, pokročili. Já jsem z oddělení pro smluvní právo DG Justice. Já bych jen navázal na to, co říkal zpravodaj, například k platnosti smluvních podmínek u těch takzvaných inteligentních smluv. To jsou otázky, které bereme velice vážně. V tuto chvíli nemůžeme se více vyjádřit, protože eh, komise zpracovává bílou knihu na toto téma a zde se i tyto otázky objeví a já bych vás tedy odkázal na komisaře, kteří mezi vás dorazí dorazí ve čtvrtek a budu schopni zodpovědět více. Děkuji. Děkuji vám, pane Volkne, chcete uzavřít celou debatu? Ano, děkuji. Já bych v prvé řadě rád poděkoval všem kolegům za vyjádření, která jsou z mého hlediska velice užitečná. My jsme, myslím, dospěli k vytipování oblastí, na nich se shodneme Děkuji také za to, že jste upozornili na otázku nařízení či směrnice. Já myslím, že právně čistý způsob bude lepší řešení, ale musíme přesvědčit spolu zákonodárce, že tohle je to nejlepší řešení samozřejmě, protože každý je vždy velice citlivý na tuto otázku volby nástroje. Musíme to náležitě vyhodnotit. Myslím si, že evropský přístup pro evropský digitální trh, to je to pravé řešení podle mého názoru, ale uvidíme, jak se k tomu postaví další. A co se týče dalších otázek, tak těm etickým záležitostem zde se shodujeme. Otázky, které zde řešíme, jsou skutečně velice důležité pro naši společnost. Musíme dbát na to, aby veškerá rozhodnutí byla v souladu s etickými pokyny. Rozhodně můžeme tuto otázku dále rozpracovat. A dále, pokud jde o to, co říkala Karen, já myslím, že jsem se té třetí otázce vlastně dotkl ve svém úvodu. A pochopitelně jako zpravodaj se budu snažit soustředit právě na tyto aspekty a budu se snažit řešit i otázku výnosu inzerce, budu řešit otázku smluvního práva, etických záležitostí, ale opravdu já se domnívám, že úzká spolupráce mezi jednotlivými zpravodaji kteří se věnují této práci v jednotlivých výborech, je naprosto zásadní. A Patrik to již velice dobře vystihl, kdy řekl, že jsou zde stanoviska ke zprávě IMCO a IMCO má sdílenou kompetenci s námi. To znamená, že k tomu bude ještě zpráva výboru LIBE. Pokud chcete dosáhnout koherentního přístupu a následně přesvědčit komisi, aby naše doporučení akceptovala, tak je naprosto zásadní, aby výbory spolupracovaly co možná nejúžej. Já jsem se již sešel s některými klíčovými postavami z dalších eh, politických frakcí. Sešel jsem se i s kolegy z mé politické frakce. Myslím, že vše probíhá v duchu dobré spolupráce a myslím si, že dospějeme k řešení. Pakliže zde budou otázky týkající se příslušnosti, kompetence, uvidíme, ale Rozhodně se budeme držet pokynu konference předsedů výboru. Děkuji mnohokrát za pozornost, děkuji vám všem, děkuji i komisi za jejich pohled na věc, to je velice užitečné a já se těším na další zasedání, to je slyšení v březnu, které nás na toto téma čeká. Myslím, že krom toho proběhne řada bilaterálních schůzek i s koordinátory, s dalšími zpravodaji z dalších výborů. Myslím si však, že my jako parlament bychom toto měli vnímat jako příležitost pro hledání a nalezení evropského přístupu k celé věci. Děkuji vám. Děkuji, pane Volkene, za odvedenou práci. V tuto chvíli se dostáváme ještě, již k závěru našeho zasedání a pokračovat budeme ve 14.30 dnes odpoledne.